Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sollten anfangen, weil wir haben ja... Vážení kolegové, měli bychom začít, protože eh, máme nabitý eh, program a nemáme mnoho času. Eh, srdečně vás tady vítám na našem novém společném zasedání výboru pro kulturu a Hempel a budeme se zabývat eh, dvěma zprávami ohledně Evropy, schopností a eh, budeme podrobně diskutovat o těch jednotlivých zprávách. Nejprve pořad jednání, první bod, schválení pořadu jednání. Máte eh, nějaký návrh na úpravu pořadu jednání? Zdá se, že tomu tak není a tím můžeme pořad jednání schválit. Druhý bod, sdělení eh, předsední, eh, předsedy. Máme eh, jazykový režim francouzština, angličtina, ingla, francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, portugalština, čeština, estonština, maďarština, litevština, polština, slovenština, bulharština, rumunština. Eh, dnešní zasedání je eh, snímáno eh, a lze ji sledovat, tedy je, je pořizován video přenos, máme tady rovněž návštěvu z řad studentů a je to německá iniciativa, oni budou sledovat naši diskuzi, naši rozpravu, jakožto mladí lidé, kteří brzy vstoupí na trh práce a proto by eh, to dnešní téma je mělo velice zajímat. Já doufám, že eh, tato diskuse a eh, rozpravy vám umožní, abyste si udělali nějaký přehled. Myslím, že by to pro vás mohlo být zajímavé a doufám, že si z toho odnesete i nějaké pozitivní poznatky. Každopádně vás tady vítám, eh, vítám vás v rámci našeho výboru a doufám, že tady prožijete velice zajímavý den. Takže ještě jednou buďte vítání a eh, jsme rádi, že jste mezi námi. Dovolte, abych ještě upozornila na několik procedurálních eh, aspektů. Ehm, k druhé zprávě přišla prozba, aby lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů byla prodloužena. My jsme to velmi podrobně zkoumali a dospěli jsme k názoru, že tu lhůtu můžeme maximálně prodloužit do 6. dubna do 12. hodiny polední i z, za před, předpokladu, že ten termín pro eh, prověření pozměňovacích návrhů musí odpadnout. Pokud jde o zprávu Europass, tam bychom všechny lhůty chtěli ponechat tak, jak je znáte a jak byly navrženy. To znamená, e, termín k předložení pozměňovacích návrhů je 30. března 12 hodin a e, prověřování je 25. dubna. Jelikož se jedná o legislativní návrh, tak zejména výboru EMPL záleží na tom, aby i tento termín pro přeskum pozměňovacích návrhů zůstal zachován, tudíž nelze už nic odkládat. Ale pro první zprávu, to znamená Skills Agenda, tam platí navržený časový plán. A nyní bych eh, ráda dala slovo své kolegyni Maritě Usku, která je místo předsedkyní výboru pro zaměstnanost. Marito, máte slovo. Děkuji vám a myslím, že můžeme okamžitě a bez otálení začít udělením slova zpravodajům. Takže dávám slovo panu Manovi z výboru pro zaměstnanost a pak panu Malinovi z Výboru pro kulturu. Ano, děkuji vám srdečně, mám radost, že tady máme dva dobré výbory, které doufejme dosáhnou společných výsledků. Pokud jde o nás dva, my jsme velmi dobře a plodně spolupracovali a výsledek vidíte před sebou. Společně eh, jsme předložili 42 pozměňovacích návrhů a myslím, že je to velmi důležité, aby eh, dva výbory takto spolupracovali abychom posléze dospěli i ke společnému politickému směru. Eh, určitě eh, bude předložena eh, celá spousta pozměňovacích návrhů, ale to je dobře. Fakt, že je nutno Europas podpořit, je, myslím, neoddiskutovatelný. Je to důležitý nástroj a myšlenka, že má být eh, aktualizován, modernizován, zlepšen, ano. Musí to být nástroj, eh, v rámci něhož eh, uchazeči o práci, ale i uční a také malé a středně velké podniky musí říci, že je to užitečné a přínosné. Otázkou je ale jak jestliže 14 členských států mají závažné pochybnosti o provádění ze strany Evropské komise, eh, pak je nutno eh, se tázat, zdali náhodou eh, nebylo nasazeno tempo, které nikdo nemůže sledovat, nikdo nemůže podle něho postupovat. Tyto pochybnosti se u nás také promítli, protože to, co, čeho bylo dosaženo na úrovni členských států, eh, nelze ohrozit. Chceme zachovat rozmanitost, také chceme zachovat příslušnost a Europa má smysl pouze, když nebude eh, přetížen různými podmínkami a předpoklady, eh, kdy už to nebude proveditelné a praktikovatelné. Takže musí to být něco, co je skutečně přínosné a Důležité je, že máme národní střediska Europasu, která začala vznikat již v roce 2004 a tedy eh, velký počet kompetencí je zakotven v členských státech a to je nutno využít. Máme velké tak, pochybnosti také, pokud jde o nápad Evropské komise využívat ESCO. Co to je? ESCO je klasifikace schopností, kompetencí a kvalifikací, protože tento společný základ již eh, byl eh, proskoušen naší zkušeností, ale nikoli dostatečně na úrovni členských států. My bychom se eh, raději od toho distancovali. A pak ještě jeden důležitý bod a to je zkušenost členských zemí. Máme takzvaná koordinační body, to jsou vlastně národní skupiny expertů Europasu, které pracují velmi účinně a úspěšně a určitě to není žádná bariéra která jednotnému provádění eh, brzdila. Ten eh, poradní, ta poradní skupina, kterou máme, se už dávno osvědčila. Proto se domnívám, že komise by udělala dobře, kdyby dialog s těmito členskými státy dále rozvíjela. Konec konců potřebujeme řešení, které povede ke zjednodušení, účinnosti a silnější efektivnosti. Paní předsedkyně, já jsem trochu eh, kroučil před chvílí hlavou eh, nad tím termínovým návrhem. Včera večer jsem během jednání eh, se zástupci rady se dozvěděl, že rada hodla zásadně materiál přepracovat a sice 6. dubna, takže by bylo skutečně pošetilé, kdybychom, na základě, kdybychom pracovali na základě dvou různých eh, předloh a eh, nemohli do toho zahrnout aktuální práci eh, rady. To bude obtížné i v trialogu. Takže bych prosil, abychom nezachovávali toho 30. března, protože 6. dubna může z toho materiálu vzejít něco nového nového. Takže snad by se koordinátoři mohli shodnout na to, abychom tu lhůtu prodloužili do 10. dubna s tím, že když 6. dubna se e, něco nového objeví ze strany rady, abychom pak mohli e, pracovat na tom intenzivně dál a stihli to do 10. dubna. Budeme mít pak aktuální materiál a na základě něho e, můžeme pak rozumně vést další jednání. Tolik z mé strany a těším se na debatu s kolegou Malinovem ale i s ostatními kolegy, kteří jsou nyní přítomní tomuto společnému zasedání. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Malinov, který zastupuje výbor pro kulturu. Pokud má pan Mann pravdu a pokud skutečně budeme spolupracovat, tak eh, nemám co dodat. A zejména budou-li konflikty nebo eh, určité rozpory, tak by měly být odstraněny co eh, nejdříve. Chtěl bych ještě říci nebo vysvětlit kolegům, eh, co je vlastně problém. Máme rámec eh, Europass, což je sada dokumentů. Komise z toho chtěla vytvořit platformu založenou na servisu, která by doznala radikálních změn. Současně ale platí konsenzus, že ten původní rámec je úspěšný, takže to je paradox. Jak a proč měnit něco úspěšného eh, v něco ještě lepšího, aniž eh, provedeme změny, které v podstatě to původní zhorší. A to byl problém. Takže eh, bych chtěl již nyní poděkovat všem, kteří do procesu byli zapojeni, našim poradcům a asistentům, protože na základě eh, mé zkušenosti bylo to eh, sepisování materiálu mnohem náročnější než cokoliv jiného, co jsem znal, protože to započalo masivní, ale velmi silným odporem, masivním a silným odporem ze strany členských států E, e, jejichž počet byl vyšší než v případě žluté karty. Bylo to dobře zdůvodněné, ale já doufám, že dojde k pozitivnímu koncenzu ze strany členských států. Došlo také ke koncenzu, že revize či přeskum je e, nutný a byli dostatečně upřímní, aby vyjádřili, co, čeho se bojí a co je podle nich riskantní. Povinné využívání SK, tady dali jasně najevo, že je to něco dobrého, ale zatím ještě ne zcela rozvinutého a mělo by se na tom zapracovat ještě do budoucna, bude-li to úspěšné a dali také jasně najevo, že problematika řízení je pro ně klíčová a že návrh komise přináší sebou mnoho rizik i finančních zátěží a tak dále a podobně. Naš, naš pracovní titul je Revize Europasu. My jsme skutečně mm, přepracovali tu revizi eh, eh, ve značné míře, ale nyní máme, myslím, dobrý základ pro kompromis. Samozřejmě ti, kteří si přejí ještě ambicioznější dokument, jsou trochu eh, nespokojení, ale alespoň viděli naše snahy o začlenění maxima a Myslím, že i členské státy se eh, snaží tomu vyhovět. Důležité pro náš eh, návrh je, že to ukazuje jasnou cestou, cestu vpřed po eh, několika letech. To, co se osvědčilo, v tom pokračujeme dále a pokud ESCO bude úspěšný a objeví se ještě další možnosti, tak je eh, využijeme, pokud nás k tomu nedotlačí ještě dříve technologické změny. Ale myslím, že máme dobrý kompromis po velmi složitém procesu eh, sestavování materiálu, takže přeskum Europasu, myslím, je úspěšným eh, projektem pro tuto prvotní platformu. Ještě bych chtěl říci, že je to zejména pro studenty zde přítomné typický proces ambiciozního i riskantního procesu Evropské komise. Členské státy předkládaly velmi dobře zdůvodněná stanoviska a e, nalezli jsme kompromis, který e, v konečném důsledku byl jediným možným řešením. Vyhýbali jsme se rizikům a také se nesmíme, e, nesmíme zapomínat, že za těmi národními středisky eh, se skrývá mnoho eh, pracovníků, mnoho lidí a eh, dotýká se to také vzdělávání v jednotlivých členských zemích, kde jsou národní tradice a zvyklosti velmi důležité. Někdy je velmi obtížné mnohdy i mm, neúčelné usilovat v některých aspektech o sjednocení na celoevropské úrovni. Děkuji oběma zpravodajům. Já bych eh, navrhla, abychom eh, k tomu procedurálnímu aspektu přistoupili až po ehm, té obsahové debatě. A proto bych nyní ráda udělila slovo stínovým zpravodajům obě, obou eh, výborů a začínám Maritou Usruk, dvě a půl minuty, prosím. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajům je mi jasné, že jste již vyřešili či vzali v úvahu alespoň většinu z těch hlavních obav a obecně řečeno se zdá, že to vnímáme obdobně. Myslím si, že eh, eh, že, že prostě je třeba eh, si uvědomit, v jaké fázi je ta iniciativa ESPO a je to každopádně v, v prvotní fázi a nevíme, jak to bude v praxi uplatňováno. Z mého pohledu by se mělo jednat o nástroj, který by byl dobrovolný. A měli bychom se hlavně snažit eh, zlepšit to, co již existuje. A nevytvářet z Europasu něco naprosto odlišného, a vlastně nekopírovat něco, co už tady máme. Komise chce vytvořit takové národní koordinační místa a chce zjednodušovat výměnu informací ohledně e, koordinace to pro mě není jenom technická záležitost, ale má své politické důsledky a my k tomu budeme mít e, také pozměňovací návrhy. Některé klíčové záležitosti tady zazněly v souvislosti s Europasem, že to není až tak přátelské k uživateli v některých aspektech a že to trošičku e, přehlíží klíčové uživatele. A to si myslím, že jsou témata, kterými bychom se měli zabývat do větších podrobností. Budeme také hledat, eh, jak ten text vlastně stojí a leží ohledně sociálních partnerů. Tam na tom znění hodně záleží. Je to pro nás klíčová záležitost, aby eh, klíčové klíčoví partneři, zúčastněné strany a experti byli zohledněni. To je z mé strany všechno. Jedná se o dobrý návrh e, závěrem, ale je třeba ho ještě v některých ohledech upravit. Dank. Děkuji srdečně a nyní Monika Smaková za výbor pro kulturu a frakci socialistů a demokratů. Děkuji za slovo. Na minulém setkání jsem e, uzavíral své vystoupení tím, že podle mého názoru je zapotřebí důkladnější analýza stávajícího stavu a také zohlednění připomínek členských států, tak aby ten e, program, aby, aby tento schéma bylo e, prostě funkční, vzalo v úvahu nový vývoj a bylo nápomocné. Dnes bych tím začala právě, právě absence analýzy současného stavu fungování fungování Europasu eh, považuji za klíčovou a z tohoto hlediska také vnímám návrh komise jako příliš ambiciozní. Eh, souhlasím s tím, že je třeba modernizovat nástroje Europasu, protože vývoj technologií a potřeby eh, trhu práce se během fungování Europasu výrazně změnily, ale při osobním průzkumu v některých členských státech, když jsem zjišťovala, jak Europass funguje, tak jsem zjistila, že Europass je obestřen anonymitou, takže bychom se měli zaměřit na to, aby se zviditelnil na národní úrovni, na univerzitách, středních školách, organizacích, které poskytují služby zaměstnanosti a tak dále. K návrhu komise máme my v naší frakci i já osobně řadu připomínek a určitě je vyjádříme v pozměňovacích návrzích mám, e, je zhruba sloučené do sedmi bodů. Za prvé, v návrhu komise není úplně jasné, kdo bude Evropa používat a k jakému účelu. Za druhé, v jednotlivých článcích bychom měli jasně používat pojmy sociální partneři a organizace mládeže místo všeobecného termínu zainteresované strany. Za třetí, odkazy na evropský kvalifikační rámec, který používá řada států, by měly být e, zvětšené zvýrazněné spíš než odkazy na ESCO. A pak je tady otázka toho, že ESCO není dokončené a pokrok je pomalý. Bychom doplnit uznávání zručnosti. Pak bychom také měli potvrdit získávání zručnosti prostřednictvím neformálního a formálního vzdělávání. A v souvislosti s novými iniciativami komise a na to bychom se měli zaměřit. A to je další důvod, proč nechceme používat odkazy na ESCO, protože eh, tento druh eh, zručnosti neobsahuje. Za páté, souhlas, eh, souhlasíme se zaměřením zúčastni, soustředění se na dovednosti a kompetence, ale měli bychom víc v tomto směru spolupracovat s členskými státy. A také za šesté, definovat víc ty termíny znalosti, dovednosti a e, kompetence. Bez toho to prostě nepůjde. Přitom ty pojmy v dokumentech zaznívají. Evropský kvalifikační rámec e, poskytuje jejich jasnou definici. A se, za sedmé, závěr, nechci být pouze kritická, domnívám se, že dokument komise je zajímavý. Eh, protože má ambici aktualizovat současný Europass, který pochází z roku 2004 a já doufám, že i prostřednictvím pozměňovacích návrhů ho, eh, ho učiníme dynamičtějším v oblasti eh, znalostí a dovedností. Dime, dyma, dynamičnost a atraktivita však nesmí znamenat, že Národní koordinační centra pro dovednosti zavalíme obrovským množstvím úkolů a přitom potom nebudeme schopni zabezpečit základní funkce, včetně identifikace dokumentů. Takže já se obávám, eh, abychom nakonec eh, to, co eh, jsme spojovali s Europasem, neznefunkčnili. Děkuji a pozměňovací návrhy dáme samozřejmě k dispozici bez ohledu na termín, na lhůtu. Děkuji srdečně a musím se opět omluvit, že eh, tady mávám kladívkem, ale jsme eh, časově omezení a proto musím dbát na čas, abychom se zcela nevymkli z časového harmonogramu. A nyní má slovo Jana Žitňanská z frakce EKR a výboru EMPL. Děkuji. Já budu rovněž hovořit jménem kolegy z výboru KULT eh, a začnu jeho slovy eh, vážení zpravodajové, vážené kolegyně a kolegové. Eh, toto je tedy náš návrh Eh, a já bych se rád soustředil na to, co předkládáte jako návrh zprávy. Jsem velice rád, že ty obavy, které jsme již eh, sformulovali, jsou přetaveny do konstruktivních pozměňovacích návrhů. EKR především podporuje pozměňovací návrhy, které jdou cestou eh, dobrovolného akceptování Europasu a dodržování principu subsidiarity, tak aby to, co existuje na národní národní úrovni a je funkční, fungovalo dále. Pak je tady ještě Evropský kvalifikační rámec jako podpůrný rámec k informování o Europasu a vypuštění článek, článku 6 o e, e, rámci e, dovedností znalostí to e, prostě e, nesouhlasíme. Nesouhlasíme s tím, že takovýto rámec e, by měl být základem, protože nebyl ještě odsouhlasen členskými státy. A pak ještě pozměňovací návrhy ohledně efektivnosti a nákladů je také něco, co EKR podpoří, vzhledem k tomu, že zpravodajové pracovali velice tvrdě na tomto návrhu, tak pozměňovací návrhy e, z EKR budou velmi omezené. A teď ještě dovolíte, Eh, pár slov z mé strany osobně, eh, jak už jsem si vzpomněla při naší první eh, rozpravě, vítám revizu Europasu. Ukázalo se, že je nutné modernizovat tento nástroj, aby lépe zohledňoval měnící se potřeby potenciálních uživatelů na trhu práce, ale také reflektovat nové technologické pokroky. Nebudu již opakovat to, co jsem před chvílí řekla jménem svého kolegy z výboru KALT, což se týkalo subsidiarity a dobrovolné rovnoměrného přístupu, musíme zamezit administrativní zátěži a e, příliš velké finanční zátěži. Také bych chtěla zdůraznit, že je třeba, aby lidé se zdravotním postižením a sociálně znevýhodnění měli možnost také e, toto využívat, protože to jsou především ti, kteří mají problémy s integrací ve školách a nemohli často nabít potřebných e, znalostí a dovedností. E, tyto návrhy také předložíme formou pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji vám srdečně a nyní se dostáváme k zástupkyni výboru EMPL za frakci ALDE, paní Dlabajové. To je těžké jméno, promiňte. Děkuji paní předsedkyně a spolu s pravodajům děkuji za prezentaci. Zprávu jsem si přečetla velmi bedlivě a obou autorům musím poblahopřát k takovéto práci. Mám pět bodů, naprosto souhlasím se spolu s pravodaji, ale chci těch pět bodů nicméně zmínit. Musíme se opravdu soustředit na nákladovou efektivitu návrhu, je třeba najít správnou vyváženost mezi administrativním a finančním typem zátěže ve světle nákladů a výhod, které e, návrh přináší a hlavně e, zabránit dalšímu, e, dalšímu břemenu. Europos by měl být dobrovolným nástrojem pro ty, kteří hledají zaměstnání a pro poskytovatele práce. Neměli bychom jít dál, měli by být upraven tak, aby odpovídal potřebám těchto kategorií. Je to úžasný nástroj pro mladé, kteří hledají první zaměstnání, nevědí ještě, jak sepsat své životopisy, nevědí, jak zhodnotit své znalosti a dovednosti. Klasifikace ESCO, ty by neměly být teď využívány jako povinný referenční odkaz, eh, protože jsou ještě stále eh, dotvářeny komisí. A v neposlední řadě je třeba eh, vést další konsultace na úrovni Unie e, společně se členskými státy ohledně dalšího vývoje e, Europasu a soustředit se na opravdové potřeby konečných uživatelů. A také bychom měli mít dobře sestavené a fungující expertní skupiny, které by zajistily, že tyto služby jsou vysoké kvality a opravdu používány a pokud tedy k nějakým změnám dochází, zdali jsou opravdu nutné. V neposlední řadě ohledně odborného e, od, odborného školství. Tady si myslím, že je třeba ještě víc pracovat eh, eh, podle eh, toho, jak je to platné v jednotlivých členských státech. Předložím několik pozměňovacích návrhů, ale myslím si, a neříkám to příliš často, že tato zpráva je téměř dokonalá. Děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát a nyní se dostáváme k Nikolasi Čuntisovi z frakce GUE a výboru pro kulturu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, také chtěl úvodem poděkovat, <clears throat> poděkovat zpravodajům. Já jsem velice pozorně naslouchal jejich prezentaci a <clears throat> pečlivě jsem si vyslechl, jaké, byly, eh, jaké jsou ty jednotlivé procesní i jiné problémy. Co se týče Europasu a e, stávající aktualizované platformy, my bychom k tomu neměli výhradu za předpokladu, že by tento nástroj pomohl mladým hledat pracovní příležitosti a e, získávat nová zaměstnání, která by byla odpovídající a která by využívala jejich eh, schopností a dovedností. Mohli bychom si myslet, že se jedná o jakýsi technicky neutrální nástroj, ale bohužel technicky neutrální nástroje neexistují. Eh, vždy se jedná o nástroje, které slouží k nějakým politickým zájmům. A já mám pocit, že tak je tomu i u případu Europasu. A především eh, v případě aktualizované platformy, o které neustále diskutujeme. Tato platforma eh, je dle naší frakce eh, nastavena tak, aby sloužila neoliberálním eh, politikám a jejich zájmům. Především se klade důraz na schopnosti, já se k tomu ještě vrátím, až budeme řešit následující témata je tady určitá snaha, aby se uznávalo i neformální vzdělávání a já mám trochu obavu, že výsledkem bude vytvoření platformy, eh, která bude založena na rozdílných eh, znalostech a bude se využívat tak, jak to bude potřebovat eh, trh práce. Zohlednění schopností, to přispěje eh, ke snižování eh, kvality pracovních podmínek, eh, takže budeme mít vysoké požadavky na schopnosti a dovednosti a mzdy budou nízké. Povede to k vlastně znehodnocení i systému vzdělávání a vše bude podřízeno podmínkám trhu práce, který eh, bude směřovat mladé eh, v závislosti na potřebách firem bez ohledu na jejich vlastním zájmu. Myslíme si, že eh, Europass tak, jak je navržen, není, není v, tuto, v tuto chvíli v pořádku. Ano, mnohokrát vám děkuji a nyní se dostáváme k frakci Zelených Jean Lambert za Ample, nebo nechcete se vyjádřit? Dobrá, tak ne. V tom případě Jill Evans za zelené. Děkuji. Já bych chtěla eh, oběma zpravodajům poděkovat eh, za tu odvedenou práci. A návrh eh, od komise je velmi ambiciozní. A samozřejmě, že ukazuje, či je odrazem úspěchu Europasu a všichni souhlasíme s tím, že potřebujeme lepší, modernější a dostupnější Europas do budoucna. Rovněž je třeba vzít v úvahu změny na trhu práce, změny v oblasti e, vzdělávání a školství. Potřebujeme usnadnit mobilitu, potřebujeme povzbudit větší kompatibilitu jednotlivých znalostí a dovedností a otázku třeba dobrovolnictví e, by, a znalostí a dovedností v této oblasti e, a využívání těchto Eh, znalostí a dovedností prostřednictvím mládežnických organizací. To je víc než kdy, kdy nutné, takže potřebujeme větší vstupy do věci od zúčastněných stran a hledat možnosti, jak toto rozvíjet, ale zároveň také sdílím obavy kolegů z ESCO. Myslím, že je předčasné využívat ESCO tímto způsobem je třeba to ještě více rozvíjet a do budoucna s tím počítat, ale v této fázi bych to neprosazovala. Mám také připomínku k jazykům. Návrh říká, že ty jednotlivé nástroje budou dostupné v oficiálních jazycích Unie. Já bych také chtěla říct, že bychom, měla, eh, že bychom měli uznat ty spoluoficiální jazyky, eh, když hovoříme o přístupnosti a eh, o tom, že musíme snažíme dát k dispozici co největšímu počtu uživatelů, tak bychom měli uvažovat o co největším počtu jazyků. Myslím, že ten návrh je dobrý, ale že může být ještě vylepšen. Zdá se, že ve výboru panuje poměrně velká jednota ohledně tohoto názoru a i já budu předkládat nějaké pozměňovací návrhu, návrhy v duchu toho, co jsem řekla. Ja, vielen... Ano, děkuji vám srdečně. Frakce EFDD, pokud to správně odhadují, přítomna není a proto se dostáváme nyní k paní Will, eh, Výbor pro kulturu. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám tu práci odvedenou eh, oběma zpravodaji. Návrh eh, zprávy ohledně Europasu je méně radikální než návrh rozhodnutí ze strany komise. Jasně říkáte ve zprávě, že Europa by se neměla stát eh, jednotným eh, kontaktním místem pro vzdělávání a já toto velice vítám. Co se týče ESCO, Tady podporuji eh, opatrnost zpravodajů. Naše politická frakce zastává názor, že celá řada profesních subjektů, především pokud jde o tradiční řemesla, nemůže využít společných definicí, což by vedlo k riziku uniformizace a eh, kulturní rozmanitost by byla omezena. Já velice oceňuji, že zpravodajové zdůrazňují potřebu zachovat dobrovolný ráz Europasu. Všichni jsme si vědomi, že eh, snaha Evropské komise udělat z toho povinný nástroj vede k problémům z hlediska proporcionality a subsidiarity i přes eh, úsilí, eh, která jdou dobrým eh, směrem, jsou tady problémy, které naše politická frakce nemůže podpořit. Především je to rámcová účast potenciálních zemí kandidáty do, na vstup do EU a eurozóny. My k tomu ještě předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně. A nyní se dostáváme k dalším vyjádřením. Paní kolegyně Šojdrová z Výboru pro kulturu. Yeah. Excuse me. Eh, děkuji. Eh, kolegyně a kolegové, eh, já bych také ocenila návrh zprávy. Chtěla bych říct, že Europass je velmi dobře vnímaným evropským nástrojem pro mobilitu a vyhledávání pracovních příležitostí. A já skutečně souhlasím s tím, že tento nástroj není třeba zcela přepracovat, ale spíše zlepšit tam, kde vidíme určitou potřebu zlepšení. Já vystupuji na podporu toho, abychom respektovali respektovali, případně podpořili návrh zpravodaje, který eh, požadoval eh, krátké časové odložení pro to, abychom se mohli vyjádřit ke změnám, které navrhne komise Eh, já myslím, že tady nehrozí prodlení z toho, že bychom eh, museli eh, dokončit ten proces v nějakém krátkém časovém termínu, ale spíše je důležité, abychom přijali kvalitní zprávu, která bude odpovídat tomu, jaké změny komise navrhne. Takže velmi se přimlouvám za to, abychom mohli schválit zprávu a dát pozměňovací návrhy, které by už počítali se změnou, kterou, které komise případně přijme. Takže děkuji a přimlouvám se za eh, toto časové odložení. Děkuji. Děkuji srdečně k těm procedurálním otázkám. Eh, předložím návrh na závěr. Nyní se ještě eh, hlásí Julie Watt. Pokud eh, nikdo další, tak tím uzavřeme seznam řečníku. Julie Watt, máte slovo. Děkuji. Já jsem tady chtěla tak trošku plédovat za e, Europass. Ještě než jsem začala v politické e, práci, tak jsem pracovala s mladými, s mladými, kteří e, byli vyčleněni, kteří neměli přístup k řadě těch věcí, které pro mladé z privilegovanějších kategorií jsou běžné. A ten systém Europasu používaný s těmto mladými lidmi se velmi osvědčil a já stále využívám příležitosti, abych mladé podpořila ve využívání Europasu. Takže z perspektivy někoho, kdo pracoval s mladými lidmi eh, mimo eh, rámec formálního vzdělávání, tak eh, ten Europass byl skvělým pomocníkem. Je třeba i více podporovat lidi, aby ho používali. Srdečně děkuji. Nyní bych ráda poskytla možnost komisi se vyjádřit. Paní Persíny, jste přítomna? Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno přeji. Evropská komise vítá zprávu a děkuje zpravodajům za odvedenou práci. Vítáme skutečnost, že Evropský parlament podporuje modernizaci a aktualizaci Europasu, eh, protože to je zcela v souladu se záměry komise bereme na vědomí pozměňovací návrhy a e, komentáře, které dnes zde zazněly, zejména k ESKu a mm, také starosti e, členských zemí. Jednání na úrovni rady probíhají a tudíž eh, eh, text je v procesu přepracovávání eh, pod vedením předsednictví. Chtěla bych zdůraznit, že tady byla snaha, aby Europa se stal povinným, tak jako ESCO, ale toto nebyl záměr komise. A dokonce ani neexistuje záměr unifikace nebo harmonizace této záležitosti na evropské úrovni. My tady eh, dáváme přednost subsidiaritě, eh, uznáváme práci, která byla mm, odvedena na národní úrovni a my navrhujeme nástroj, který bude uspůsoben technologickému vývoji dnešní realitě a který eh, bude užitečný pro koncové uživatele, takže očekáváme, že ten konečný text bude jasný, jednoduchý a ty nabízené instrumenty budou e, adresované a přizpůsobené e, cílovým uživatelům a umožní jim um, využít tyto nástroje v rámci studia a hledání práce. Komise nikdy nezamýšlela zvýšit administrativní a um, finanční zátěž a nebo byrokracii. Děkuji. Děkuji vám, paní Pereziny a všem kolegyním a kolegům také děkuji za tuto velmi eh, plodnou diskusi a výměnu o pozicích a možnostech eh, dalších pozměňovacích návrhů. A e, napřed bych se chtěla zeptat obě, obou zpravodajů, zdali by se ještě jednou chtěli vyjádřit, ale současně ještě předtím bych ráda učinila návrh, na který můžete hned zareagovat, abychom to nezdvojovali zbytečně. My jsme se tady e, nahoře dohodli e, na tomto. Je na bílé dní, že když rada říká, že do 6. dubna chce předložit nový návrh, pak parlament nemůže pracovat zcela jiným směrem, protože to by samozřejmě eh, nabouralo trialog. To je jasné. Eh, proto eh, pokud bereme 10. dubna jako lhutu pro předložení pozněvacích návrhů, pak navrhujeme, aby zvážení nebo projednání pozněvacích návrhů odpadlo a aby 21. a 22. dubna. Ne, ne, opravují se, to není možné, to musí být květen. Takže abychom zachovali ten původní termín pro hlasování, to je červen tam mám něco nesprávného. Takže konečné hlasování v červnu, 10. Eh, dubna předložení pozměňovacích návrhů do 15. hodiny a eh, projednávání pozměňovacích návrhů odpadá s tím, že vy budete mít pak dostatek eh, času na setkáních se spravodají, s novými spravodají vypracovat dobrý kompromis a dobré řešení pro Europas, který se možná bude ubírat stejným směrem jako rada. Napřed má slovo pan Mann a poté pan Malinov. Děkuji srdečně, děkuji i za tu radostnou zvěst, že eh, toho 10. dubna můžeme zachovat, protože to je konstruktivní. Eh, nám tady eh, jde o to, abychom měli dobrou základnu pro práci. Děkuji také za ty příspěvky, které zazněly. Řada věcí je jasná. ESCO je v určité pilotní fázi a to je jasné. Vztah na EKR to je také důležité. Já jsem eh, byl kdysi proto zpravodajem a i to bylo na základě dobrovolnosti, nikoli eh, povinnosti. To je důležitá věc. Dále definice znalostí a dovedností, o tom jsme se přeli eh, respektive měli jsme na to různé názory už i v minulosti ale stojí to za tu námahu. Myslím, že bychom měli trvat na revizi, na přeskumu a je důležité, aby ta Práce mezi námi dvěma byla konstruktivní a chceme dosáhnout přeskumu. Chceme, aby se Evropa stal dobrým nástrojem jako další znamení toho, že Evropa toho nabízí mnohé s tím, že zkušenosti členských zemí do toho vždy musíme zapojit a zůstane-li zachována dobrovolnost, tak je to přesně ta platforma, kterou potřebujeme. Těším se na další jednání a doufám, že 21. a 22. června eh, budou budeme mít eh, před sebou něco, eh, co se snadno odhlasuje a kde eh, se řekne, že se kompromisy vyplatily. Děkuji vám a nyní pan Malinov. Děkuji. Děkuji za všeobecný přístup tady k nám jako zpravodajům během této diskuze. Dovolte, abych závěrem řekl pár slov musím říct, že mně se vlastně ten návrh komise líbí, ne že bych po něm, o něm eh, hlasoval kladně, ale je to cesta, kterou bychom se měli vydat. Jistě, že by to mělo být ambicioznější než plány eh, členských států, jistě, že by to mělo ukazovat eh, cestu do budoucna, jistě, že by to mělo být odvážné a riskantní a my bychom se tím měli poučit a snažit se najít kompromis. Domnívám se, že dřív nebo později takovéto radikálnější návrhy zazní, až budeme připraveni to uvést uvést v platnost. Takže opravdu nejprve bych chtěl blahopřát lidem, kteří za tímto návrhem stojí, za jejich obecný pocit, že Europass potřebuje revizi. A já si myslím, že to nasměrování přesně eh, a včetně toho, že tam jsou vlastně začleněny nějaké neformální znalosti a dovednosti mimo ten standardní vzdělávací rámec, je cestou do budoucna. Myslím si, že to je právě typický příklad umění možného a to, co si z této diskuse odnesu, je, že tady zazněla slova téměř dokonalé, eh, Myslím si, že to je skutečně E, možná až příliš velký, e, velké poděkování za kompromis, který jsme šli, ale zase jít jenom tím, co chtějí členské státy, to by byla chyba. E, takže komise by měla vést patrnosti, že většina věcí i ty formulace, v řadu institucí v členských státech eh, poděsily, takže eh, nám to opravdu ukázalo, jakým směrem pracovat do budoucna. A samozřejmě řekl bych, eh, že když je něco příliš ambiciozní, příliš riskantní, tak vlastně nám to dává více času k zamyšlení a věřím, že se znovu sejdeme, či do budoucna tady budou jiní kolegové, kteří budou pracovat právě na tomto a ESCO bude toho součástí. A ještě, abych obhajoval Europas, myslím, že tento systém byl prostě uznán jako úspěšný v řadě států a mohu jmenovat alespoň dva státy, Španělsko a Bulharsko. V těchto zemích je tento uh, systém uznáván jako úspěšný Eh, podle snad všech možných kritérií. Změnil přístup mladých, změnil přístup zaměstnavatelů. Nemohu vám ukázat jediný životopis, který prostě eh, za posledních pár let, eh, co jsem viděl, nebere v úvahu Europas. Opravdu se věci v posledních věcech změnily. Děkuji. Děkuji vám a přeji vám oběma nadále mnoho úspěchů v práci eh, v zájmu dobré budoucnosti Europa. Jsou dobrou diskusi se stínovými zpravodají a po té dnešní diskusi myslím, že dospějeme v závěru k velmi dobrému výsledku, s nímž budou moci eh, být všichni spokojeni a Europass eh, uvedeme do dobré a slibné budoucnosti. Eh, děkuji. Opakuji ještě jednou, že jsme se shodli, že lhuta pro pozněvací návrhy je 10. dubna 15 hodin svážení nebo projednávání eh, pozněvacích návrhů odpadá a hlasování proběhne 21. 22. června. Výborně. Výborně srdečně vám děkuji za to. A Nyní se můžeme dostat, respektive přejít k druhému tématu našeho dnešního programu. Tady jde o agendu nových eh, dovedností pro Evropu. Spravodají, eh, spravodají jsou dnes paní eh, Dlabajová a pan kolega Momšil, Momšil Nekov. A bez prodlení bych ráda udělila slovo eh, kolegyni z výboru pro EMPL. Eh, Děkuji. Toto je skutečně jedním z nejvýznamnějších a nejdůležitějších eh, témat, která máme na programu je, jsem velice ráda, že můžeme mít toto dnešní jednání. Čas rychle běží takže potřebujeme skutečně dobrý návrh, který by mohl projít celou eh, tou eh, mašinérií a dostat se do eh, fáze realizace ve skutečném životě. Takže Začneme se zpravodaji a nejprve paní poslankyně Dlabajová. Prosím, děkuji paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste mi eh, stvěřili funkci spoluspravodajky společně s panem Nekofem na této zprávě. Hovoříme o budoucnosti, o nové generaci znalostí a dovedností, takže je pro mě opravdu velikým potěšením pracovat s velice mladým kolegou eh, eh, a dívat se společně do budoucnosti. Je důležité, že naše dva výbory v tomto směru takto těsně spolupracují a já bych eh, tady chtěla plédovat za takovéto setkávání i do budoucna. Není žádného zaměstnání bez vzdělání a žádné vzdělání vlastně nefunguje bez perspektivy zaměstnání. Myslím, že spolupráce se spoluspravodajem při přípravě té první eh, verze textu fungovala velice dobře. Samozřejmě, že ta zpráva ještě není dokončena, vzhledem k tomu, že máme také omezení časová. My se ještě eh, chystáme ho vylepšit a i s vaší pomocí. Eh, chci říct, že jako spoluspravodajka z výboru EMPL bych se chtěla soustředit na tři body. Chtěla bych s vámi hovořit o té fáz, o, o, o tom o té rovině zaměstnanosti. Nejprve rozvoj znalostí a dovedností pro eh, práce, skills for jobs. Musíme prostě zajistit, aby toto bylo propojené, přímo odpovídalo požadavkům trhu. Eh, takže já si skutečně myslím a věřím, že pracovat eh, na základě pracovních, teda vzdělávat se na základě pracovních požadavků je velmi zásadní. To také vytváří první kontakty s potenciálními zaměstnavateli, první kontakt s potenciálními potenciálním zaměstnavatelem je nesmírně důležitý pro mladé lidi. Členské státy by měly věci jako eh, leadership, eh, eh, řízení a další aspekty zařadit do vzdělávacích programů a posilovat také řemesla. Za druhé bych chtěla posílit eh, ještě víc ten vztah mezi vzděláváním a zaměstnáním. Eh, už jsem měla tuto eh, podobnou zprávu eh, jednou na starosti a chtěla bych říct, že sociální partneři, poskytovatelé vzdělávání a zaměstnavatelé musí být propojeni, aby identifikovali potřeby na trhu práce a definovali taková, takové učební osnovy, takové vzdělávací programy, které by odpovídaly nejen současným potřebám trhu, ale i budoucím, protože znalosti a dovednosti se vyvíjejí. A my v této této zprávě jsme komisi navrhli, aby byla vytvořen nástroj, eh, prognozovací nástroj celoevropského charakteru v oblasti znalostí a dovedností, který by se právě zabýval tímto úkolem. A v poslední řadě bych se chtěla ještě vrátit k odbornému vzdělávání. Eh, vidíme, že z těch nejlepších postupů členských států, že tam, kde existuje duální vzdělávací systém, je nejnižší nezaměstnanost, především u mladých lidí. To znamená, že bychom se měli poučit z těchto nejlepších možných postupů. A já se obávám, že my o nich často hovoříme, ale vlastně nedokážeme napříč Evropou využívat. Takže měli bychom se z nich poučit, měli bychom i jinde rozva- rozvíjet ty duální systémy vzdělávání a odbornou přípravu a členské státy, kde tomu ještě tak není, by měly dbát na to, aby tyto programy více odpovídaly potřebám trhu. Eh, chci říct, že eh, v tomto směru podporuji agendu znalostí a dovedností, kterou předložila komise. Doufám, že komise vezme v úvahu naše eh, připomínky a doporučení a velice se těším, že s vámi budu spolupracovat na této zajímavé a důležité zprávě, protože tady jde o budoucí generace a o to, co pro ně můžeme učinit. Děkuji a těším se na další diskuzi s vámi a dala bych ráda možnost i svému spolu zpravodajovi, aby se vyjádřil. Thank you, then I'll give... Děkuji. A nyní pan Nekov. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve dovolte říci pár slov já bych chtěl poděkovat paní Dlabajové. Je mi potěšením, že s ní eh, mohu eh, spolupracovat a doufám, že budeme pokračovat i v budoucnu ve stejném duchu. Eh, ta práce je velice dobře zorganizovaná a já si myslím, že ten návrh zprávy je vysoce kvalitní. My jsme dlouho čekali na tuto novou agendu dovedností a ta agenda není velice relevantně poukazuje na to, eh, že potřebujeme pracovat eh, na nových eh, dovednostech, protože prostředí se mění, trh práce se mění a sdělení komise je velice ambiciozní, nicméně zaměřuje se na stávající potřeby na trhu práce. My si ale myslíme, že naše vzdělávací systémy by spíše měly usilovat o to, aby eh, vyvíjeli nové, eh, rozvíjeli nové dovednosti mladých lidí. Měli by se snažit učit eh, mladé lidi tomu, aby přijímali kritická rozhodnutí a aby měli určitý kritický přístup. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že komise sice se snaží řešit celou řadu problémů, a mm, navrhuje se celá řada nových eh, strategií, eh, které se týkají i eh, nízkokvalifikovaných prací. V roce 2025 40 nových pracovních příležitostí v Evropské unii bude vyžadovat vysoké dovednosti. 40 bude vyžadovat středně Středně kvalifikované dovednosti a pouze 11 eh, bude vyžadovat nízké dovednosti. Takže tady eh, bude existovat určitá nerovnováha eh, co se týče nabízených a požadovaných dovedností. A pracovníci s nízkými dovednostmi mají dvakrát nižší pravděpodobnost uplatnění se na trhu práce. Dobře víte, že existují určité potřeby, eh, především v těch místech, kde eh, ta míra nezaměstnanosti eh, je vysoká. Existují průzkumy OECD, na základě kterých asi 70 milionů Evropanů ne, nemá dostatečné znalosti v oblasti jazyka či matematiky. To znamená, že nemají i nenaučili se dostatečným dovednostem a nemají dostatečný životní eh, standard. Eh, rovněž je tady proces digitalizace, eh, který mění vše i způsob vzdělávání, způsob výuky. Společně s paní Dlabajovou si myslíme, že potřebujeme takový horizontální přístup, kdy eh, studující lidé by měli být eh, samotném středobodu tohoto eh, procesu. V tom sdělení rovněž něco chybí, není tam dostatečný, dostatečný důraz kladený na předčasné odchody ze škol a na vzdělávání v rámci prvního vzdělávacího cyklu. Je třeba rovněž dosáhnout eh, barcelonských eh, cílů. 30 eh, dětí do tří let by mělo být zakomponováno co nejdříve do vzdělávacího procesu. Přístup ke vzdělávání, to je základní lidské právo a já si myslím, že přístup ke vzdělávání by měl být garantován všem osobám proto si myslím, že eh, tato nová agenda je opravdu krok eh, správným směrem, protože eh, se zabývá tímto relevantním tématem, včetně celoživotního vzdělávání. My dobře víme, že zaměstnavatelé požadují i ty měkké, <clears throat> měkké dovednosti, pouze 25 zaměstnavatelů Eh, ovšem nabízí eh, vzdělávání v této oblasti a tady by bylo třeba přinést eh, změnu a ještě neformální a informální vzdělávání v některých členských státech je to vyvinuto poměrně dobře, a to i na základě doporučení, která byla vznesena před několika lety. V tomto duchu si myslím, že bychom potřebovali trochu více politické vůle Eh, tak, abychom prosadili to neformální a informální vzdělávání ve všech členských státech, protože eh, je to eh, velká pomoc především pro ty málo kvalifikované pracovníky. Hmm. Naším cílem je začlenit co nejvíce lidí na trh práce. Paní Dlabajová hovořila i o tom duálním vzdělávání, tento typ vzdělávání e, přináší lidem e, možnost e, pracovat i v průběhu studií. <clears throat> Rovněž je třeba se zabývat tím, jaké jsou požadavky trhu práce a rád bych také řekl, že bychom měli investovat ne pouze do digitalizace a infrastruktury, ale i do vzdělávacích pracovníků vzdělávacím pracovníkům by bylo třeba eh, také vysvětlit, jak využívat digitální nástroje. Cílem není pouze poskytnout eh, ty základní dovednosti eh, pro studenty v Evropě. Chtěli bychom, aby lidé volili ten profesionální přístup a chtěli bychom podporovat opravdu to celoživotní vzdělávání. Děkuji vám. Děkuji vám srdečně. Děkuji oběma zpravodajům. A nyní se dostáváme ke stínovým zpravodajům. Každý z nich bude mít dvě, maximálně tři minuty. Začneme paní Šojdrovou, která promluví jak za výbor kultury, tak za výbor zaměstnanosti. Eh, chtěla bych poděkovat eh, oběma zpravodajům za zprávu, která eh, skutečně míří na to podstatné, a to je zaměstnanost a investice do lidského kapitálu. V podstatě podtrhují to, co Evropská komise navrhuje. A já bych se zaměřila na několik témat Eh, především je to odborné vzdělávání, eh, podpora eh, duálního systému a spolupráce se zaměstnavateli. Já za to velmi děkuji, protože zdůrazňujete spolupráci se zaměstnavateli nejenom v té přípravné fázi, ale také pro podnika, rozvoj podnikatelských dovedností. Naprosto souhlasím a je třeba to zdůraznit. Dále přinášíte tu myšlenku vzdělává, důraz na předškolní, rané vzdělávání, na což eh, komise trochu zapomněla, čili je dobře, že jste to tam vložili a připomenuli. Eh, zdůrazňujete neformální a informální vzdělávání. Naprosto souhlasím, je velmi dobře, že jste tomu dali eh, samostatnou kapitolu a kolega Nekov tady zmínil tu ambici, aby ve všech členských státech eh, bylo, byl proto legislativní rámec. Já bych chtěla říct zkušenost. V České republice máme zákon o uznávání výsledků neformálního vzdělávání 10 let a jeho využívání je velmi problematické a vy to tam říkáte, že zaměstnavatelé z eh, výsledky eh, neformálního vzdělávání zatím neumí dobře pracovat, mají pochybnosti a tak dále. Čili souhlasím s tím, abychom z úrovně Evropské komise podpořili uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání, ale nemůžeme to členským státům přikázat. Musíme je motivovat, dejme jim nástroj, díky kterému nebo pomoci kterému oni budou zavádět. A jako výborný nástroj bych doporučila sdílení dobré praxe. My tento zákon máme, proč nám funguje nebo proč nám nefunguje. Čili toto je, tady máme prostor pro e, nějaký návrh. Eh, oceňuji důraz na podporu učitelů. Tady jste vložili velmi důležitou kapitolu, kterou Evropská komise opomenula. Jestliže eh, chceme zlepšit základní dovednosti, skills garanty, které Evropská komise navrhuje, tak samozřejmě musíme investovat do podpory učitelů. Tady bych se přimlouvala ještě za nějaký konkrétnější návrh, abychom z evropské úrovně řekli členským státům, že je chceme podpořit právě v, v podpoře učitelů, protože jak pro digitální dovednosti, podnikatelské vzdělávání, oni prostě připravovaní dostatečně nejsou. A konečně v závěru výzva rok eh, vzdělávání dospělých. Evropský rozdělávání dospělých, vynikající myšlenka, stoprocentně podporuji, je, dobře, je nutné to dobře načasovat, aby to bylo dobře připraveno. Vzdělávání dospělých je jasný signál o uznání eh, hodnoty vzdělání jako takového. A na závěr mi dovolte říci, my jsme měli včera díky výboru KUL Kult velmi dobrou výměnu informací o výsledcích PISA 2015 a měli bychom si být vědomi, že v Evropě je 20 potenciálně ohrožených mladých lidí, kteří nedosahují základních dovedností a k těm by právě měla směřovat tedy podpora eh, toho, aby nezůstali vyloučeni a aby nesměřovali no, eh, mezi nezaměstnané. Tohoto bychom si měli být vědomi a navrhovat nástroje, které z evropské úrovně pomohou členským státům tuto situaci zlepšit. Čili děkuji děkuji a v tomto smyslu budu také podávat pozměňovací návrhy. Děkuji srdečně. Já jsem byla ve vašem případě poněkud velkorysejší, protože paní Šojdrová mluvila za dva výbory, všechny ostatní. Prosím, aby se maximálně drželi těch tři, tři minut. A nyní má slovo pan eh, Pavel za eh, výbor pro zaměstnanost socialisté a demokraté. Děkuji, promluvím anglicky. Předně chci poděkovat oběma zpravodajům, paní Dlabajové a panu Nekovovi za dobrou práci. Mnohé už ve vašich prezentacích zaznělo, já bych ještě rád něco doplnil. Agenda nových dovedností je důležitá pro pro Evropu. A e, není to sice nic nového, ale ta agenda by e, se měla více zaměřit na e, aktuální situaci dovednosti by měly být uspůsobené potřebám všech evropských občanů a to by mělo být prospěšné celé ekonomice. Potřebujeme tady ale skutečně angažma všech členských států. To je bezpodmínečné kvalitní vzdělávání, celoživotní vzdělávání, odborné vzdělávání, eh, rozvoj dovedností 21. století, nové technologické dovednosti nebo v některých případech i jenom základní dovednosti, omlazení vzdělávacího eh, systému, formálního i neformálního jsou nezbytností pro nás a pro budoucnost Evropy a také eh, přenosnost a uznávání eh, odborných a vzdělávacích kvalifikací je nezbytné. My eh, přesně víme, co je potřeba dělat a nyní eh, přišel čas, abychom to učinili podle vašich návrhů. Děkuji vám. Ja, vielen Děkuji. A nyní se dostáváme ke kolegyni Žitňanské za výbor EMPL a e, frakci EKR. Paní Žitňanská, máte slovo. Domnívám se, že promluvíte i e, za pana Lua. Děkuji, paní předsedkyně. Předně chci poděkovat oběma zpravodajům za eh, velice kvalitní zprávu. Oceňuji tento návrh a mohu říci, že se téměř ve všem s vámi stotožňuji. Je důležité, abychom se v rychle měnícím se světě více věnovali nabývání nových zručností, dovedností a celoživotnímu vzdělávání. Souhlasím také, eh, že je zapotřebí posílit eh, podnikatelské a finanční vzdělávání v českých zemích, nejenom na školách, ale i v rámci celoživotního vzdělávání, tak aby čím dále více lidí bylo schopno nejenom nalézt zaměstnání, ale vytvářet i um, pracovní místa skrze vlastní podnikatelské eh, aktivity. Je nutno také soustředit se na snížení počtu eh, lidí, kteří se eh, vinou zadlužení ocitají ve spirále exekucí a Eh, veškerý jejich příjem se automaticky ocitne v rukou exekutorů. Eh, ráda bych zdůraznila to, co je i naznačeno ve zprávě. Hovoříme-li o nabývání dovedností během života, nesmíme opomíjet to rané období, které je z hlediska další úspěšnosti ve škole i v životě klíčové. To zejména platí pro děti, které se eh, narodí se zdravotním postižením. Těší mě, že ve zprávě se zpravodajové věnují i vzdělávání vzdělávání budoucích učitelů. Je nutné, aby oni byli lépe připraveni na práci s dětmi, se všemi dětmi, i dětmi se zdravotními eh, postiženími nebo specifickými potřebami, aby se oni mohli vzdělávat v hlavním eh, vzdělávacím proudu a nabývat co nejširší dovednosti. Závěrem bych chtěla ještě potrhnout eh, skutečnost, která si rovněž našla místo ve zprávě a sice nutnost celoživotního vzdělávání nejenom pro nezaměstnané, ale i pro zaměstnané. Je důležité, aby všichni měli měli šanci si průběžně doplňovat vzdělání, aby se na e, žádné úrovni vinou nepru, nepropustnosti systému nedostali do situace, kdy nebudou moci dále studovat. Jsme toho svědky v některých členských e, zemích, že nastanou situace, kdy tito lidé již nemají možnost dále rozvíjet své dovednosti, studovat a narážím zde i na osoby se zdravotním postižením opět. Je důležité, aby dovednosti nabité ve formálním e, nebo neformálním prostředí mohly být posouzeny, oceněny a aby, je, e, aby byly brány v potaz i ze strany zaměstnavatelů. A e, ještě několik slov jménem e, kolegy Džambackého z výboru KALT. Eh, vážení kolegové, chci poděkovat zpravodajům za dobrou práci. Eh, na eh, jejíž základě budeme pokračovat v postupu a doufejme, že předložíme vyvážený návrh, z něhož budou naši občané profitovat. EKR vítá komplexní přístup a to založený na nejlepší praxi, ale jako obvykle EKR se nevy, nepřimlouvá za za eh, závazné provádění těchto návrhů, protože to eh, zůstává v rukou členských zemí. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo pan Čuntis za GUE. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Když jsem se vyjadřoval k předchozímu tématu, tak jsem stručně zmínil otázku eh, kompetencí a teď bych se k tomu rád vrátil. Diskuze o nové agendě v této oblasti mi umožňuje vyjádřit naše stanovisko ke zprávě. Ostatně chtěl bych obou spolupravodajům spolupra- poděkovat eh, a omlouvám se za trochu osobněji laděný příspěvek. Myslím si, že oba naši spoluspravodajové jsou velice mladí lidé, kteří asi prožívají eh, otázky mladých a také nezaměstnanost a e, já bych chtěl říct, že souhlasím s řadou e, toho, co řekli. A teď bych chtěl ještě dodat jednu věc. Tato otázka se samozřejmě týká e, současnosti i budoucnosti a mladých generací. Technologický pokrok, rozvoj, nové údaje. Já jsem osobně studoval exaktní vědy a sociální vědy a je jasné, že se v tomto nějak orientuju. Ale tato diskuse o kompetenci kompetencích, o vzdělávání, nemůže být odtržena od eh, rozpravy o tom, jakou Evropu si přejeme, jakou společnost chceme v Evropské unii, jaký rozvoj si přejeme pro Evropskou unii. A pro mě eh, sdělení komise eh, je a návrh textu, o kterém diskutujeme, nespochybňují evropský model. To znamená Evropu E, dvourychlostního charakteru, kterou jsme vytvořili a politika v oblasti e, znalostí a kompetencí, e, která je v řadě států aplikována, také není spochybňována. Tady se vlastně jde ne cestou konvergence, ale divergence. A když vezmeme v úvahu hospodářské problémy, které jsou velmi patrné především v jižní části Evropy, no tak to vidíme jako názor pana Dijsel Dijsselbluma, šéfa euroskupiny. Rozdělují se tu Evropané, rozdělují se Eh, ti, kteří eh, jako Dionýzos hledali radost a potěchu a ti, eh, kteří se spod, společně s Kalvínem zase ubírali opačným směrem. A pokud tato divergence bude i nadále fungovat, tak to nepůjde dobrou cestou. Taková, takovýto trend, který tyto dva dokumenty představují, to jenom posílí. Tato agenda problémy jenom zhorší, protože Protože to povede vlastně některou lidi do jiných e, zemí, e, potá, e, bude to odliv mozku na jiné trhy a tak dále. A to všechno s tím zaklínadlem odpovídat potřebám trhu. Eh, a, a samozřejmě to nevyřeší problém nezaměstnanosti mladých. Takže já si kladu otázku, proč se nezabýváme pracovním eh, právu na prá, eh, právem na práci a pracovní právními otázkami. Co, jak to vypadá se získanými právy, jak to vypadá s kolektivními smlouvami, jak to vypadá s těmi právy, která byla vybojována pracujícími za cenu velmi velkých a dlouhých bojů. Stávající politika v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, ta se tímhle nevyřeší. To se tímhle nevyřeší. Děkuji vám srdečně a tím pádem se dostáváme k frakci zelených. Slovo má paní Lambert. Děkuji. A děkuji rovněž spoluzpravodajům za odvedenou práci. Eh, k tomu, co bychom k tomu mohli eh, dodat, já eh, bych ráda vypíchla jednu věc z materiálu komise. Digitální transformace, to je věc, která dobře figuruje v té zprávě, ale je tady i přechod na oběhovou a nízkouhlíkovou ekonomiku Komise hovoří o tom, že je třeba uspůsobovat i obchodní a podnikatelské modely a e, já si myslím, že to v tom e, materiálu komise e, trochu chybí, měli bychom to v té zprávě více vypíchnout, měli bychom zdůrazňovat tyto dovednosti. Je to zaměřené na, tu, na ten digitální aspekt, ale je třeba zvýraznit i tu udržitelnost, to bude čím dál tím důležitější v budoucnosti. A pokud je o ty jednotlivé dovednosti, ehm, je to věc, na které hodně pracujeme v parlamentu a měli bychom a e, ty dovednosti bychom tam opravdu měli, e, měli zapracovat. A pak je tady ten genderový rozměr, a pak je tady ten sektorový rozměr, který bychom mohli trochu zdůraznit. E, v té zprávě se pojednává o odpovědnosti e, na straně e, zaměstnavatelů, sociálních partnerů. Je tady i mobilita mezi jednotlivými sektory, to je také důležitá věc. A možná bychom mohli něco zmínit eh, i eh, podporu na eh, opětovné, opětovnou integraci na trh práce, protože někdy to vzdělávání potřebuje ty pracovníky zase trochu nasměrovat zpátky k těm pracovním příležitostem. A konečně otázka kvality vzdělávání Eh, když hovoříme o potřebách, eh, máme tady Dublinskou eh, nadaci a měli bychom se zaměřit i právě na to vzdělávání tak, aby opravdu pokrývalo potřeby do budoucna. A otázkou je, jak tedy zohledníme i ty, ten kreativní rozměr, kreativní dovednosti. To je rovněž velice Eh, důležité pro život a pro práci lidí. Děkuji. Srdečně děkuji paní Evans, výbor pro kulturu. Děkuji. Já myslím, že je tam celá řada eh, velice dobrých věcí v té zprávě a eh, já tady vítám eh, ten důraz, který je kladen na to neformální, informální vzdělávání, což je nedílnou součástí eh, přípravy dovedností v rámci našich ekonomik. A eh, je třeba, aby ti lidé měli opravdu velice široké dovednosti, vysokou úroveň dovedností, a mm, to se týká především těch s nízkým, nízkou úrovní dovedností. Pak je tady mm, ty poznámky, co tady eh, zazněly ze strany kolegů, pokud jde o nové výzvy. Měli bychom eh, uznávat eh, aktivity v oblasti ochrany klimatu a rozvíjet dovednosti týkající se konkrétně tohoto tématu. Měli bychom na to mít konkrétní strategii v rámci agendy dovedností. Rovněž bychom měli hovořit o vzdělávání k aktivnímu občanství Zase je tady, je třeba klást důraz na výuku jazyků, eh, zohlednění i eh, těch menších eh, lokálních, regionálních jazyků, zaměřit se i na tyto dovednosti a pak je tady i rozměr migrantů. K tomu také předložíme pozměňovací návrhy, ale každopádně chci poděkovat zpravodajům za odvedenou práci. Děkuji srdečně paní Evans a na závěr tohoto kola stínových zpravodajů má slovo paní Wild. Děkuji, paní předsedkyně jenom takové dvě nebo tři eh, upřesnění. My bychom především eh, chtěli klást důraz na eh, postižené osoby a na obyvatele venkovských a vzdálených oblastí, než abychom za každou cenu integrovali uprchlíky. Hovoří se o odlivu mozku, ale pokračuje se za každou cenu v mobilitě, což je logika trhu a není to v zájmu Evropanů a je třeba eh, rovněž zajistit, eh, že tady bude pravomoc členských států, protože jedině ty jsou schopny posoudit, eh, co je pro ně dobré. Děkuji vám. Srdečně děkuji a nyní se dostáváme k dalším vyjádřením a jelikož skutečně už přesahujeme časový rámec, tak prosím, abyste se omezili na jednu minutu. Začínáme paní Jalověkou. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat zpravodajům za vynikající zprávu. A chtěla bych pouze učinit několik drobných poznámek. Digitální dovednosti a pružný přístup, to je nesmírně důležité. Já jsem pro rozšíření eh, toho seznamu dovedností. Potřebujeme strategické myšlení, řízení znalostí, týmovou prácu, práci, rozhodování, tedy účast na rozhodování, eh, jasnost informací. To vše jsou životně nezbytné eh, body a tady musí učitelé sehrát důležitou roli, kteří tradičně pouze zprostředkovávali znalosti, ale dnes z toho musí dělat více. Musí učit studenty, jak verifikovat informace, které k nám doputují. Mnohdy informace, které máme, obsahují také polopravdy, nenávistnou retoriku, falešné nebo lživé informace a je důležité, aby studenti Eh, dokázali věci prohlédnout a eh, jít mm, na dno podstaty eh, věci. A to jsou věci, které nám zatím chybí, které ve společnosti neumíme a právě to musí škola zdůrazňovat a nabízet. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji já bych eh, tady ještě eh, ráda přinesla jinou perspektivu z výboru Libe. My se tam zabýváme velmi často, vlastně každý den s otázkami soukromí a e, digitální agendou. Takže je třeba vnímat ty digitální dovednosti nejenom z hlediska zaměstnanců či zaměstnavatelů, ale také perspektivních klientů a občanů. Tady bude zapotřebí pro velmi e, nové pojímání digitálních dovedností. E, bude to Eh, také eh, obsahovat, nutně obsahovat eh, znalosti o právech, protože teď například je to otázka také legislativních nástrojů v oblasti ochrany údajů, soukromí a tak dále. Všichni do toho neustále přidávají termín obhajoba zájmu klienta, zákazníka, ale ne poučený zákazník, nevzdělaný zákazník, dotazník. Eh, není v tomto směru eh, eh, úplně připraven na to se o svá práva brát, takže je třeba myslet i na tuto perspektivu, na tuto rovinu. Děkuji. Srdečně děkuji. Pane Mane, prosím, máte slovo. Děkuji a děkuji mladému autorskému týmu. Je dobře, že se zhostili takto práce a myslím, že jsou i víceméně vrstevníky eh, a my to také vidíme tak, že týmová práce je důležitá. Já bych se chtěl ještě dotknout té kvóty předčasného přerušení školy. Eh, takovýto e, lidé nemají vůbec žádné šance v životě. E, v Německu existuje proto příšerný sociologický pojem. To jsou e, děti z rodin vzdálených vzdělávání. To je něco příšerného, ale je nutno dát lidem šanci na vzdělávání a dát jim možnost se osvědčit. Eh, my eh, pomůžeme v rámci Evropského sociálního fondu, aby lidé měli šanci získat alespoň ukončené eh, vzdělávání a pak i šanci na trhu práce. V tom může Evropa pomoci a to eh, považuji za důležitý prvek a to by eh, mělo být ještě doplněno eh, do zprávy, že tedy vysoká kvota předčasného přerušení vzdělávání je velmi vysoká, je nutno to řešit. Děkuji. Vím, že místo předsedkyně Empl nás musí opustit a proto jí chci dát hned slovo. Děkuji. Děkuji. Já bych vám chtěla Eh, milá kolegyně, poděkovat a poděkovat všem členům výboru eh, vašeho výboru za to, že jste nás sem pozvali. Máme hodně, hodně společného a tato společná zasedání bychom měli dělat i do budoucna, protože máme obdobné či stejné e, zájmy a můžeme takto pracovat efektivně. E, E, nicméně bych chtěla e, ještě informovat výboru, členy výboru EMPL, že v 10.45 e, bude pokračovat naše jednání jednání, které jsme přerušili v polovině během včerejšího odpoledne. A náš zasedací sal je Jan Q62. Takže Eh, jenom vás na to upozorňuji, eh, máme eh, hodně, hodně témat na pořadu jednání i v rámci našeho výboru Ample. Ještě jednou děkuji za toto společné zasedání. Von meiner Seite. Ano, i já vám srdečně děkuji. Mám za to, že naši osvědčeně dobrou práci budeme rozvíjet dále, ale my budeme ještě chvilinku pokračovat, ale slibuji, že členové E, výboru pro zaměstnanost mohou včas nastoupit e, na dlouhou cestu do místnosti 6Q2. Takže e, ještě několik řečníků a pak zpravodajové. Děkuji, Petro. A vážení kolegové, za prvé chci říci, jak je velmi důležité, aby kreativní dovednosti byly součástí jakékoliv naší agendy. Protože pouze když eh, se zhostíme kreativity a naučíme se spolu žít, získáme i důvěru a eh, budeme schopni kooperovat a eh, osvojíme si i e, dovednosti řešení konfliktu. Takže to není samoučel, e, je to nezbytně důležité. Celoživotní vzdělávání je rovněž e, velmi důležité a to musí obsahovat i takzvané odborářské vzdělávání. My máme ve Spojeném království jednu asociaci pro vzdělávání, která velmi těsně spolupracuje s odborovým hnutím a skýtá dobré příležitosti. Dále bych eh, chtěla zmínit i eh, takzvanou eh, gramotnost eh, zaměstnávání, to je také nový pojem a nutno si ji osvojit. Dále bych se chtěla zmínit ještě o migrantech, uprchlících a podnikatelské aktivitě. Migranti a uprchlíci přinášejí nové dovednosti do našich společností, obohacují je. I eh, my, eh, moji předkové byli mm, imigranti ze severní Francie a přinesli přinesli sebou dovednosti eh, vyrábět krajky a eh, to se skutečně velmi osvědčilo u nás. Tím chci eh, říci, jak je důležité mít tuto skutečnost na paměti ještě bych eh, chtěla říci, že eh, včera došlo eh, v Londýně k atentátu a ztrátě lidských životů a my jsme to dnes v úvodu dnešní schůze vůbec nevzpomněli. Zahynulo tam několik lidí a zraněno bylo několik lidí různých národností, i studenti, mladí lidé. A my tady hovoříme o mladých lidech v Evropě a nezmínili jsme se vůbec o tom utrpení v Londýně. To bych chtěla podotknout. Děkuji. Děkuji vám. Já bych nyní eh, velice krátce chtěla udělit slovo eh, zástupcům komise. Prosím o stručnost, protože kolegové z výboru pro zaměstnanost mají před sebou dlouhou cestu do další místnosti. Děkuji. Děkuji a děkuji za tu předloženou eh, zprávu. Komise vítá ten eh, globální přístup eh, v rámci této zprávy a ty eh, signály vyslané směrem k členským státům, tak aby proběhly příslušné akce na národní úrovni. Ehm, co se týká dovedností a posilování dovedností, je tam celá řada odkazů ve zprávě a jenom si klademe otázku, zda eh, je možné nějakým způsobem ten eh, text zpřesnit. Pokud je o financování, eh, pokud je o tuto agendu posilování dovedností, tam není specifické financování, nicméně bylo by důležité asi zdůraznit, že byly poskytnuty v rámci národních eh, reform eh, již eh, velké zdroje v rámci například Evropského sociálního fondu, je tady i Erasmus+, a bylo by dobré, kdyby se dobře tyto zdroje využívaly. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Und da ich weiß... Děkuji vám. A jelikož vím, že musí odejít, tak začneme paní Dlabajovou. Paní předsedkyně, čím více budeme mít společných zasedání, tím lépe se vám bude dařit vyslovit moje jméno. Eh, mohu hovořit velice stručně, eh, beru na vědomí vše, co tady zaznělo, děkuji Eh, všem kolegům eh, za eh, ty zmiňování nejlepších postupů, motivace členských států, nástroje k dispozici členských států, vzdělávání vyučujících pracovníků, dovednosti ve firmní sektoru, finanční dovednosti, to vše je velice důležité. Digitální dovednosti, měkké dovednosti, kreativní dovednosti, to je rovněž velice důležité. V rámci závěru bych eh, pouze chtěla říci, že to, co my nyní budeme dělat, co budeme doporučovat členským státům, to bude eh, výsledkem eh, desetileté práce. My skutečně potřebujeme něco udělat nyní, tak abychom ovlivnili budoucnost. I z tohoto důvodu je velice důležité, abychom nyní opravdu jednali já děkuji za ty eh, komplimenty. Eh, já jenom díky tomu, že pracuji s mladými poslanci, tak eh, máme takový mladý přístup. Průměrný věk kolegů je nižší, takže já budu ráda chodit do, z tohoto důvodu do kulturního výboru, ale mm, nejsme pouze mladí, ale jsme i kreativní a snažíme se organizovat speciální akce, slyšení pokud eh, naše předsednictví, sekretariát bude eh, souhlasit, rádi bychom eh, měli takový komplexní, takové komplexní akce, kde budou zaměstnavatelé, vyučující, studenti. Vítáme jakýkoliv návrh. Bylo by dobré, kdyby přišlo Eh, něco přímo eh, z terénu eh, v rámci těch našich návrhů. Takže to by bylo opravdu velice zajímavé a chceme být kreativní. Ještě jednou mnohokrát děkuji a těším se na další spolupráci. Vielen herzlichen Dank. Velice vám děkuji. Pane Nekové, prosím rovněž o stručnost. Děkuji. Budu skutečně velmi stručný my vezmeme v potaz všechny úvahy, všechny komentáře spolu s paní Dlabajovou, které bych chtěl poděkovat za vynikající spolupráci a chci také poděkovat za komentáře všem kolegům ke zprávě a ke sdělení. To, co řekla paní Lamberts, ohledně přechodu k nízkouhlíkové a oběhové ekonomice, byť tady už není, já se domnívám, že potřebujeme vysoce kvalifikovaných lidí, kteří nám tento přechod k nízkouhlíkové a oběhové ekonomice eh, usnadní. To, o čem eh, nyní diskutujeme, eh, ještě nelze implementovat a bylo by to pouze zbožné přání, pokud nevyzveme komisi, aby vyčlenila určité fondy na tyto aktivity. Jak eh, víme, Evropský sociální fond a Erasmus Plus již byly eh, členským státům distribuovány. Pokud nevzniknou další eh, finanční prostředky pro tyto iniciativy, nebudeme mít ani výsledky. Je nutno také zdůraznit, že rozvoj nových dovedností, podpora vzdělávání studentů, ale i e, pedagogů e, je nezbytná. Bez toho e, nebude naše budoucnost lepší a do budoucnosti musíme investovat. Ještě jednou děkuji za všechny vaše komentáře, k nímž v našem textu přihlédneme. A těším se na vynikající závěrečnou zprávu. Děkuji. Ano, děkuji vám a ještě po, pro připomínku 6. dubna pozměňovací návrhy a um, projednávání pozměňovacích návrhů odpadá a hlasování proběhne v červnu. Srdečně děkuji členům výboru pro zaměstnanost, přeji vám dobrou další poradu a uh, prosím e, naše členy výboru, aby ještě setrvali, protože budeme muset pokračovat v našem pořadu jednání. Takže děkuji vám a přeji ještě hezký den.